jsou zde i mnohé pasti a komplikace, ta cesta nebude snadná, ale maďarské předsednictví EU učiní vše, aby tento proces urychlilo. Děkuji vám. Madame Figueiredo. Ah,